vyhazování požovatelných eh, potravin je naprosto nesmyslné eh, z ekonomického hlediska. Je to stejné, jako kdo byste házeli bankovky do popelnice. Děkuji. Comunico di aver ricevuto dal Consiglio le posizioni adottate in prima lettura. Obdržel jsem od rady eh, postoje, postoje přijaté v prvním čtení. Tyto postoje budou zaznamenány v eh, zápise z této schůze. Tříměsíční lhůta pro parlament, aby se vyjádřil eh, k těmto dokumentům, eh, začne zítra. Zároveň bych vám chtěl říci, že skupina EPP navrhla následující poslance. Pan Kančán by se měl stát eh, členem delegace pro vztahy, s arabským eh, poloostrovem. Eh, nahradí pana Alfreda Antonioci a pan Alfredo Antonioci je navržen jako člen delegace pro, do společného parlamentního výboru EU Chorvatsko. Nahradí pana Kančána Dále paní Andrea Kocolino by měla být členkou výboru pro rozpočet. Má někdo něco proto, proti tomu? Eh, Nikoli pan Kelly? Nikoli. A, takže je to považováno za schválené. A pokud jde o zápis eh, z dnešní schůze, bude dostupný před příštím zasedáním. A pokud eh, nikdo nemá nic proti, um, Písemná usnesení budou předána adresátům co nejdříve a pokud nikdo nic eh, nemá, eh, končím schůzi.